Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, na úvod této první schůze po prázdninách bych vás chtěla srdečně přivítat. A omlouvám se, že máme několik minut spoždění, ještě bylo potřeba vyřešit několik věcí. Eh, doufám, že všichni, kteří jste dnes online a sledujete tuto schůzi, už překonali technické problémy a nyní jsou všichni schopni se účastnit schůze podle plánu. Pokud nejsou žádné námitky eh, ohledně pořadu jednání, tak můžeme schválit eh, návrh pořadu jednání. Nevidím žádné námitky, eh, ani online se nikdo nehlásí, takže jdeme dál na bod číslo 2, schválení zápisu ze schůze. Návrh zápisu ze schůze 22. června máte ve svých podkladech. Máte k němu nějaké poznámky? Nevidím, že by někdo měl, takže navrhuji, abychom jako vždycky považovali zápis za schválený, pokud nedorazí žádné námitky v průběhu této schůze. Teď bod číslo 3, sdělení předsedkyně. Nejprve k tlumočení. Tlumočení je k dispozici v následujících jazycích Němčina, francouzština, italština, angličtina, španělština, lotyština, polština, bulharština a čeština. Tlumočníci jsou závislí na kvalitě eh, vašeho zvukového a obrazového spojení, pokud se účastníte na dálku a je, proto je velice důležité, abyste dodržovali eh, směrnice eh, pro navázání spojení, které vám byly rozeslány a prosím mějte na paměti, že telefonické příspěvky a čistě zvukové příspěvky bez videa nemohou být přetlumočeny. A e, prosím řečníky, aby hovořili svou mateřštinou, e, pokud je mezi jazyky, které jsou e, pro tlumočení dnes k dispozici. A kromě toho naléhavě doporučujeme, abyste se vyhnuli čtení předem napsaných projevů. Používejte prosím spíše osnovu pro svůj projev a hovořte spíše z patra a přirozeným tempem. Tlumočníci DG Link vám předem děkuji za spolupráci. Je to tedy otá- je to samozřejmě otázka eh, rychlosti. Kdo umí číst pomalu, ten může klidně i číst, ale jinak prosím dodržujte adekvátní tempo, aby tlumočníci stíhali tlumočit váš projev. Web streaming. Chtěla bych vám připomenout, že tato schůze je přenášena i přes webstream a teď se dostáváme k bodu C z rozhodnutí koordinátorů. Chtěla bych vám oznámit, že rozhodnutí koordinátorů z 13. července vám byly rozeslány e-mailem 15. července a e, budou oficiálně považovány za schválené. E, do deadlineu 16. července dorazila jediná námitka od paní Anderson jménem frakce ID a týkala se rozhodnutí požadovat eh, nebo položit otázku k ústnímu zodpovězení v návaznosti na usnesení o budoucnosti Evropského rámce vzdělávání Eh, COVID, eh, kvůli COVID-19. A podle článku 214 jednacího řádu mohou rozhodnutí koordinátorů být eh, učiněna pouze většinou, která reprezentuje velkou většinu výboru. A v tomto případě nesouhlasilo s rozhodnutím jenom ID a všechny ostatní frakce byly pro a tím pádem existovala velice silná většina. A kromě toho žádný další poslanec výboru Kult námitku nepodal a proto rozhodnutí koordinátorů může můžeme považovat za schválená. A bylo to všechno rozesláno poslancům výboru eh, Kult, takže všechno je velkou většinou schváleno. A teď se dostáváme k bodu číslo čtyři. Ne, Petra Kamerevert se hlásí. Eh, děkuji vám moc krát, děkuji Sabine. Eh, já bych ráda za SD ještě oznámila, že máme novou poradkyni, kterou tímto vítám. Je to Diana Stipulos, která při, bude nyní zodpovědná za záležitosti výboru KULT. A už dříve se zabývala prací našeho výboru, takže já předpokládám, že spolupráce bude probíhat velice dobře a chtěla bych vás informovat o tom, že Madalena Tremasoli eh, odchází na mateřskou dovolenou eh, a bude tedy zastupována Katarinou Dončevou. A eh, já eh, tedy obě velice srdečně vítám a jsem si jistá, že se nám bude dobře spolupracovat. Děkuji vám moc krát. Děkuji, Petro. Eh, I já vás vítám a myslím, že to můžu říct jménem celého výboru. A dobrá spolupráce bývá v tomto výboru pravidlem konstruktivní spolupráce. E, můžu to, myslím, říct už z předchozí naší činnosti, takže těším se na dobrou kooperaci i do budoucna. A nyní jdeme tedy na bod číslo čtyři, e, zvolení třetího místopředsedy. Bylo mi oznámeno, e, že následující místopředsedové se budou účastnit hlasování je to za prvé eh, Izabela Benjumea Benjumea, eh, za druhé Andrea Bočkor, eh, potom Christian Ehler místo pana Zagorakise, Ivan Garcia de Blanco a Dominik Ruiz de Vesa. Potom paní Bernard místo Botoše Vladimíra, Marcel Kolaja místo Niklase Ninase, Gerta Kruk místo Richarda Antony Legutka. Martina Michels zastupuje pana Ninaze Kizilíreka. Takže to byli náhradníci, kteří eh, nám byli oznámeni. Pokud je nějaké další změna, nějaká další změna složení našeho výboru pro dnešek, tak není mi to známo, žádné změny nejsou. A já teď eh, upozorňuji frakci na to, že v případě eh, nějaké změny musí být předsedkyně okamžitě informováno ještě předtím, než bude zahájeno hlasování. Takže já vycházím z toho, že složení poslanců je takové, jaké jsem právě oznámila. Pokud jsou nějaké změny, tak ještě to musí být formálně oznámeno před zahájením hlasování, aby mohlo být hlasování platné. A začneme nejprve ověřením kvóra. Takže prosím, všechny, kdo se dnes účastní přes video, bych chtěla poprosit, aby zmáčkli tlačítko Raise the Hand, zvednutí ruky. Udělali to všichni? Takže kvórum je splněno, děkuji vám moc krát. Takže mohu konstatovat, že jsme usnášení schopní a nyní vás prosím o nominace na místo třetího místo předsedy Petra Kamerevert. Děkuji moc krát. Já jménem SD navrhuji Viktora Negresku do funkce třetího místopředsedy. předsedy Viktora známe jako velice angažovaného poslance a já jsem si jistá, že tento úřad bude vykonávat velice úspěšně a spolehlivě. Ah, oh, sorry. Ja, ich muss doch, ich rede doch, ich hab's doch an. Ach so, das war aber die ganze Zeit an. Aber gut. Ich stelle fest, tak já konstatuji, že pan Negresku za prvé je plnohodnotným členem výboru KULT, byl nominován eh, politickou frakcí a odevzdal prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o souhlasu eh, s etickým kodexem. Tak a teď bych se chtěla zeptat kandidáta, zda přijímá nominaci. Pane Negresku, máte slovo. Děkuji vám moc krát. Ano, přijímám tuto nominaci bude eh, pro mě velkou ctí zastávat tuto funkci, eh, pokud s tím budou kolegové souhlasit. Jen bych chtěl říct pár slov o mně, protože si myslím, že na tom také záleží. Je to můj druhý mandát v Evropském parlamentu. Byl jsem v Rumunsku ministrem pro evropské záležitosti, eh, měl jsem na starosti rumunské předsednictví a otázky ohledně mládeže, média, školství. Jsem univerzitní profesor, bývalý novinář a aktivista. A pokud bych se stal místopředsedou výboru Kult, tak si můžete být jistí, že budeme spolupracovat konstruktivně a společně se snažit o silnější hlas Evropského parlamentu ke všem záležitostem, o kterých se v našem výboru jedná. Takže spolehám na vaši podporu a doufám, že odvedu v této funkci dobrou práci. Děkuji vám. Děkuji moc krát, pane Negresku. A vzhledem k tomu, že máme jenom jednoho kandidáta, tak navrhuji, abychom podle článku 213 odstavce 2 jednacího řádu zvolili pana Negresku a aklamací. Souhlasíte s tím? Má někdo nějakou námitku? Je někdo proti? Proti tomu, abychom zvolili pana Negreska aklamací? Žádná námitka není, takže v tom případě Zvolíme pana Negreska aklamací, ti, kdo jsou připojeni online, to můžou vyjádřit zmáčknutím tlačítka zvednutí ruky a ti, kdo jsou přítomní tady, mohou zatleskat. Takže já vám gratuluji z celého srdce, pane Negresku, a přeji vám hodně úspěchů v nové funkci a těším se na dobrou a konstruktivní spolupráci. Tak ještě se musím zeptat, jestli přijímáte zvolení, pane Negresku. Děkuji moc krát za podporu a ano, budeme se soustředit na silnou spolupráci a hladký chod tohoto výboru. Na tomto výboru je skvělé, že vždycky spolupracujeme eh, a jsme konstruktivní a snažíme se o silný hlas Evropského parlamentu, takže já se budu o toto snažit společně s kolegy z SD. Děkuji vám moc krát. A tím tedy mohu prohlásit tento bod za uzavřený. A jdeme na další bod pořadu jednání, a to je přeskum návrhu stanoviska ohledně eh, společného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021. Jde tady o všechny jednotlivé plány, eh, za které máme odpovědnost eh, v rámci rozpočtového postupu v roce, na rok 2021. Teď budeme diskutovat o návrzích ke stanovisku k říjnovému usnesení pana zpravodaje Romea. Toto stanovisko stanovisko slouží pouze k tomu, abychom vyjádřili své návrhy na změny k pozici výboru BAČ. Takže je potřeba se soustředit na obsah pozměňovacích návrhů, o kterých budeme dnes odpoledne hlasovat. A pane Romeo Franci, já vám dávám nejprve slovo na tři minuty. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové, Doufám, že eh, přesto, eh, jaká situace panuje eh, kvůli covidu, tak přesto doufám, že jste si během léta odpočinuli. Pokud jde o návrh stanoviska ke návrhu ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021, všechny oddíly, tak zde bych chtěla říci následující takové nejdůležitější výzvy. Tak, abych byl koherentní a pokud jde o to, co je v návrhu komise a co se týče vzdělávání a kultury, tak zde vyzývám komisi, výslovně a zde postupuji podle obecného postupu našeho výboru. Pokud je o původní eh, návrhy ke třem programům, tak tyto žádáme, aby byly zachovány, což znamená, že rozpočet pro Erasmus, pro Erasmus eh, Plus by měl být strojnásoben, eh, kreativní Evropa má být zdvojnásobena a co se týče úspor, které se plánují pro Evropský sbor Solidarity, tak od tohoto bychom měli upustit. Tyto programy programy jsou, kolegyně a kolegové, zcela zásadní pro Evropskou unii. Pokud chceme inkluzi, sociální spravedlnost, a pokud chceme reagovat na současné výzvy a i na budoucí, to je klimatická změna, a pokud chceme bojovat eh, proti rasismu, proti národním socialismům a proti eh, nebezpečí, eh, které mohou plynout pro mladé. A co je nejdůležitější, pokud jde o mladou generaci, tak je musíme oslovit a musíme investovat do mladých. Nemůžeme ignorovat požadavky mladých. Podívejme se na hnutí například Friday for Future a chci poukázat také na význam kultury a na e, velké a bolestivé e, výzvy, e, na které musíme reagovat, čemu čelí kreativní odvětví kvůli pandemii a e, musíme nyní vyslat e, jasný signál podpory. A program Kreativní Evropa musí být posílen. A to nyní. Všechny naše programy jsou orientovány na budoucnost a zaslouží si finanční ocenění. A v neposlední řadě bych chtěl poukázat e, na program Evropa pro občany a občanky, protože tento program trpí pod obrovskými škrty. Chtěl bych výslovně oslovit komisi a poukázat na eh, stanovisko parlamentu, eh, pokud jde o eh, nový program a je důležité, aby program pro hodnoty byl ponechán nedotčen. Kolegyně a kolegové, já se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji, pane Romeo Franz. A nyní začneme s výměnou názorů. Máme na to několik minut pro otázky a odpovědi. Dávám na dvě minuty slovo stínovým zpravodajům a chtěla bych vás požádat, abyste se skutečně drželi svého vymezeného času, aby pan Romeo Franz dostal tři minuty na konci. Christian Eller za EPP máte slovo. Dvě minuty. Eh, děkuji, eh, Sabino. Já bych eh, chtěl zdůraznit velmi vynikající výměnu a spolupráci mezi politickými skupinami. Myslím si, že je to eh, velmi důležité, pokud o výzvy, kterým čelíme, co se týče vyjednávání o rozpočtu. Já si myslím, že eh, pozměňovací eh, návrhy odráží názory výboru pro kulturu, týká se to programu Erasmus+. Připomínám, že toto bylo spolupodepsáno s ostatními politickými stranami a týká se to naší pozice během vyjednávání o rozpočtovém příštích týdnu. Co se týče kreativního odvětví, tak to musí být eh, eh, dobře odraženo eh, v programu víceletého finančního rámce. Co se týče kreativní Evropy, tak tyto tato odvětví nejsou pouze oběťmi eh, v pandemii, ale mají také velkou úlohu eh, při překonání této krize a přispívají také ke kulturní rozmanitosti a k inovacím. Už se přikročilo k prvním krokům, vytvořil se eh, klastr v rámci Horizon Europe a také uznání 14 ekosystémů a pilířů pro průmyslovou politiku. Proto je Eh, důležité, abychom měli eh, tyto eh, priority v rámci našeho příštího programu. Děkuji, Kristiane Elere. A nyní na dvě minuty Viktor Negresku. Děkuji vám, vážení kolegové. Je jasné, že co se týče nového rozpočtu Eh, tak je eh, potřeba, aby byly zohledněny naše eh, obavy našeho výboru. Je důležité, abychom pracovali společně, abychom měli silnou pozici. A je důležité zúroznit, že pokud chceme hovořit o budoucnosti Evropy a o budoucích generacích, tak musíme vhodným způsobem financovat vzdělání mladé, média a sport. Zde jde o otázku koherentnosti. Hovořím o obálce mm, víceletého finančního rámce 2001 až 2027, eh, program eh, Kreativní Evropa eh, Horizon Plus. Všechny tyto programy jsou velmi důležité. My jsme toto zmínili, pokud je o jednání s Radou Evropská komise a Rada, tak oni hovoří o tom, jak se vynakládá Eh, nebo oni nemohou pouze jenom hovořit o Erasmu Plus eh, nebo o mladých eh, lidech. Musí také přijít s konkrétními výsledky. Je potřeba financovat projekty, musíme přijít s konkrétními výsledky. My si myslíme, že musíme trvat na naší pozici a musíme také splnit očekávání našich občanů. A je důležité, abychom hájili tyto důležité projekty, nejenom abychom o tom hovořili. Proto vám ještě jednou děkuji za veškerou práci a musíme být eh, jednotní zde v tomto výboru, ale i pokud je o jiné výbory napříč politickými skupinami a musíme být jednotní také pokud je o diskuzi s ostatními institucemi. Protože určitě všichni souhlasíme eh, v tom, že eh, musíme mít vhodné zdroje pro tyto tak důležité programy na evropské úrovni. Děkuji také, že se držíte času a nyní za Renew Laurence Faran. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Tento rozpočet je možná jedním z nejdůležitějších v tomto mandátu, protože o něm diskutujeme v okamžiku, kdy celá ta obálka na víceletý finanční rámec je vlastně projednávána. Pokud jde o kulturu a vzdělávání, těch výzev je hodně a návrh stanoviska eh, to odráží. Potřebujeme mít ambiciózní rozpočet, Komise eh, na jedné straně nedodržela své eh, sliby, pokud jde o na trojnásobné zvýšení rozpočtu na Erasmus+, nebo zdvojnásobení na kreativní eh, Evropu. A my bychom jaksi neměli souhlasit s nějakým eh, snižováním eh, projektů, eh, které jsou Evropě drahé. Například Erasmus Plus je jedním z nejdůležitějších programů, který můžeme posílit jaksi, ducha evropské přináležitosti. Kreativní Evropa to je v podstatě jediný program, který je určen na to kreativní odvětví, který byl velice zasažen covidovou epidemií a musíme ho absolutně ponechat v té dohodnuté výši je to strategické, takže eh, děkuji mnohokrát eh, zpravodaji za jeho stanovisko. Eh, jinak pokud jde o ohrožení financování určitých médií, tam je eh, třeba eh, říci, že tato média v některých eh, případech jsou vlastně v některých zemích jedinými médií, která zprostředkovávají evropské dění a v době fake news musíme skutečně zajistit, že Evropané dostanou jasné a spolehlivé informace. Děkuji. Vielen Dank. Als nächster... Děkuji. Nyní teoreticky máme Christine Anderson, ale ona uh, není napojena, tak se chci zeptat, jestli ji někdo zastoupí za ID. Nikdo se nehlásí, tak další řečník Andrej Slabakov za EKR. Slabakov? Pane Слабакове? Чувате ли na вече? Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо председател. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl úvodem poděkovat panu kolegovi Francovi za návrh stanoviska. Víme, co znamenají tyto pozměňovací návrhy rozpočtu, ale chceme více pro Erasmus, a pro kreativní Evropu je to dosti důležité, protože pokud to neuděláme, pokud nedosáhneme stanoveného cíle, tak mnoho kreativců v Evropě bude opravdu hodně trpět. Umělci, těch se to taky týká. Já jsem vždy říkal, že je důležité, eh, jak ty projekty posoudíme. Není tak důležité, co je eh, v dokumentaci a zdali se očkrtla všechna políčka. Měli bychom se podívat na skutečný obsah uměleckého projektu. A v tomto případě bych chtěl říci, že rada se chová dosti nezodpovědně a šel bych dokonce tak daleko, že bych řekl, že rada se chová velmi nezodpovědně, pokud je o všechny evropské občany. V létě jsem se sešl, sešel s několika studenty a oni mají velké obavy, protože spolehají na program Erasmus. Myslím si, že je naší povinností dát jim mnohem více bezpeč, eh, aby se cítili eh, bezpečněji, protože to je budoucnost Evropy. Děkuji, pane Slabakové. A nyní je na řadě Niazy Kiziliurek, tak se ptám, zali Zague. Eh, je tady někdo, kdo by zastoupil tohoto řečníka? Nikdo se nehlásí? Nikdo se o slovo nehlásí? Ne? Dobře, nyní dáme slovo komisi. Janguier Talibazade, jestli to dobře vyslovuji, za komisi, prosím, na dvě minuty. Zdá se, že tu není, ne? OK. Excusez-moi. Je ne sais pas si tout le monde... Nevím, zda mne slyšíte. Ano, slyšíme vás, říká paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu. Já vám Děkuji mnohokrát za velice jasnou podporu, pokud jde o ty zmíněné programy a také za vaše opakované apely na posílení jak Erasmu+, tak Kreativní Evropy, tak také Evropského sboru dobrovolníků. My samozřejmě sdílíme to vaše zklamání, pokud jde o ty částky, které byly dohodnuty na minulém summitu, pokud jde o ty klíčové evropské programy. Samozřejmě samozřejmě chápeme, eh, že eh, jste také zklamáni. Paní eh, Ursula von der Leyen sama řekla, že výsledky dosažené v něk- u některých projektů oproti původnímu návrhu komise jsou zvláště politování hodné, především se to tady týká Erasmu. A je spíše třeba tyto programy navyšovat, především v tom kulturním sektoru, kreativním sektoru, v důsledku především té covidové epidemie, tak aby zahrnuli více účastníků, aby se eh, dotkli širšího počtu lidí a také, abychom zajistili, že vzdělávací evropský program bude eh, skutečně eh, hmatatelným výsledkem v roce 2025. Komise by rovněž měla přihlížet k historickému souhlasu eh, s Evropským eh, dobrovolnickým sborem v roce 2016. Musíme si uvědomit, že ty rozpočty byly postupně navyšovány. Například eh, Erasmus byl navýšen až o 75 oproti tomu minulému finančnímu rámci 2014 až 2020. Takže bereme samozřejmě vše na vědomí. Doufáme, že bude možné co nejdříve nalézt dohodu jak v parlamentu, tak v radě, tak mezi radou a parlamentem, pokud jde o celý tento rámec. Je to velice důležité pro všech 37 programů, které jsou financovány z rozpočtu Unie, tak aby mohly od 1. ledna příštího roku začít fungovat. Děkuji. Dank. Eh, als nächster Antonio Farauto. Děkuji nyní Antonio Farauto. Nicht da? Není tady? Dobře, v tom případě já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych něco eh, řekla k těm slibům komise. Eh, já to momentálně nevidím jako eh, výsledek, který jsme si představovali a jaký si představovala i komise ohledně nových programů, ohledně evropských univerzit, ohledně center excelence, ohledně Discover EU a ohledně silnější eh, inkluze v rámci těchto programů, aby byly pro lidi ze všech sociálních vrstev, aby to, byly, eh, aby to bylo pro osoby s postižením a to plánované rozšíření Erasmu a tak dále. A proto všechno to, co plánuje rada, eh, to není jenom, to, to jenom, že není rozšíření, ale to je krok zpět. Eh, takhle nemůžeme prosadit cíle, eh, které jsme si v tom programu představovali a proto parlament bude dále bojovat o to, aby ve víceletém finančním rámci byla dostatečná finanční výbava k tomu, aby všechny tyto cíle, které jsou definované, se daly také prosadit, protože jinak je potřeba cíle zredukovat. Ještě Petra Kamerevert, protože máme chviličku. E, já naprosto souhlasím s tím, co právě řekla předsedkyně. A možná bych ještě chtěla zdůraznit, že e, když si vezmeme z čísla z roku 2020 vynásobíme sedmi, tak dostaneme 20 eh, miliard, takže eh, to, ty škrty jsou eh, absurdní a mohou fungovat jenom, když si vezmete posledních sedm let, ale nemůže jít o žádné pokračování roku 2020. A mě by zajímalo, jestli pomalu nekončí čas diplomacie a jestli bychom neměli někam jasněji napsat do toho usnesení, že není možné, aby to pokračovalo jako doteď, protože opravdu si myslím, že čas diplomatie eh, pomalu končí po té, co nám rada předložila svůj návrh. Děkuji a na závěr ještě pan Romeo Franc. Já si myslím, že je nestydaté, když komise eh, nechce uznat naléhavost potřeby vybavit programy kultury. E, právě v těchto dobách programy jako Erasmus Plus nebo Creative Europe musí být posíleny. Evropa potřebuje kulturu a vzdělání, tak jako potřebuje umělce a umělkyně. A to víc než kdy dřív. Vidíme, jaký je vývoj v dnešní době. Vidíme, co se eh, děje v Německu a tady opravdu eh, si musíme uvědomit, jak důležitá je pro tato tematika pro celou společnost. Je nepostradatelná a každý z nás ji potřebuje. A proto se opravdu vyplatí za to bojovat. A já doufám, tak jak říkala Petra, eh, myslím si, že s diplomací je potřeba skončit a myslím si zkrátka, že tato doba už pominula. Děkuji Romeu Francovi. Eh, myslím si, že eh, je to pravda. Je potřeba, abychom hovořili jasnou řečí a abychom konali kroky v zájmu mladých lidí v Evropě. Eh, to bylo také velké téma v evropských volbách, protože stále zaznímají prázdná slova. Říkáme, že chceme nabízet mladým co nejlepší šance na vzdělání, ale když na to dojde, tak je taky potřeba mít k tomu dostatečné finance, protože ministři financí jsou vždycky proti. A já musím jasně říci, že nejlepší investice do budoucnosti je investice do vzdělávání a do výměných programů. A myslím si, že tady táhneme všichni za jeden pro vás v parlamentu, jsme v tom zajedno a budeme proto odpovídajícím způsobem bojovat. Děkuji vám moc krát a nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což už je hlasování. Tady bych chtěla učinit jednu poznámku pod bodem číslo 11. Dnes v poledne jsem dostala korigendum hlasovacího seznamu. Já doufám, že všichni měli čas si pozměnit hlasovací seznam. Jde o split vote, který byl zaznačen u špatného pozměňovacího návrhu. A já, prosím, pros, já, já vás prosím, abyste na to dali pozor při vyplňování hlasovacího seznamu. Dnes v poledne to bylo změněno. A a použijte tedy prosím hlasovací seznamy, které dorazily dnes v poledne a nikoli ty staré, které jste dostali dříve. Ještě jednou opakuji, je to bod číslo 11, Evropská strategie pro rovnost pohlaví. A nyní tedy jdeme na samotné hlasování. Jak víte, tak u hlasování bude i dnes použita procedura remote voting, kterou už znáte poslancům výboru Kult rozeslal sekretariát e-mailem v pátek ještě jednou informace o eh, hlasovacím postupu a i dnes je velice důležité, aby poslanci tuto proceduru dodržovali, aby všechny hlasovací lístky mohly být vyhodnoceny jako platné. V krátkosti to nejdůležitější. Já za chvíli otevřu hlasování a pokud jste to ještě neudělali, tak prosím vyplňte si vytištěné hlasovací lístky, které jste v pátek dostali e-mailem a jak, tedy jak říkám, ty pozměněné hlasovací lístky u bodu 11, které dorazily dnes. A dávejte prosím pozor na to, abyste kromě kompromisů označili i každý jednotlivý pozměňovací návrh a vyznačili u něj, jak hlasujete, protože každá změna se může například počítat. Může se stát, že kompromis neprojde a v takovém případě je potřeba vědět, jak se stavíte k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jako vždycky plus je pro, minus je proti a nula je zdržení. A velice důležité, na každou stránku hlasovacího seznamu, eh, hlasovacího lístku napište rukou své iniciály nebo svůj podpis. A na konci obou hlasovacích lístků napište hulkovým písmem svoje jméno a podepište prohlášení. Potom hlasovací lístek naskenujte nebo ho vyfoťte a prosím dodržujte následující technické detaily Eh, velikostní omezení přílohy eh, je 10 MB, takže větší dokumenty nebo větší fotky se nedají e-mailem poslat. Eh, abychom se vyhnuli posílání příliš velkých souborů, doporučuji, abyste snížili rozlišení svých skenů nebo fotek. Prosím, vždycky nejdřív zkontrolujte eh, naskenované dokumenty, než je odešlete a eh, zjistěte, jestli jsou čitelné. A pokud je to možné, tak vás prosím, abyste to posílali jako PDF, protože to potom ulehčí sčítání. Eh, pouze rukou napsané iniciály nebo podpisy budou přijaty, anebo eh, podpisy eh, pomocí dotykového pera na dotykové obrazovce, takže ne elektronické podpisy. A nebo kopie podpisů také nebudou přijaty. Eh, jakmile zahájím hlasování, obdržíte potvrzení e-mailem toho, že je hlasování zahájeno a teprve potom, prosím, pošlete skeny nebo fotky podepsaného hlasovacího lístku na funkční mailovou schránku kultvote.europarl.europa.eu. E e, to už je adresa, kterou znáte z mnoha předchozích hlasování. Přijde vám automatická e-mailová odpověď ze schránky Kultvote Mailbox, e, takže tak, tak, tak to je potvrzen každý přijatý e-mail. A důležité je, pokud neobdržíte toto automatické potvrzení, po té, co jste odhlasovali, tak prosím okamžitě zavolejte na sekretariát Kult. Číslo najdete v e-mailu, ve kterém jste obdrželi hlasovací lístek. V žádném případě nečekejte, až skončí lhuta, po kterou se hlasuje s, s nahlášením nějakého problému, protože jenom když budeme o problému vědět včas, budeme ho moci vyřešit. E, přijetí automatického e-mailu ale automaticky neznamená, že váš hlasovací lístek je platný. E, poslanci by měli být během doby hlasování e, dosažitelní na e-mailu, aby mohli řešit problémy a případné dotazy sekretariátu. A po přeskoumání hlasovacího lístku obdrží poslanec e-mail, ve kterém bude potvrzeno, že jeho hlas je platný. Prosím, mějte na paměti, Eh, že i ti, kteří jsou dnes přítomní fyzicky v sále, musí poslat fotku nebo sken hlasovacího lístku e-mailem a pouze hlasovací lístky, které přijdou z oficiální eh, parlamentní adresy poslance a které budou na každé stránce opatřeny rukopisnými iniciálami nebo eh, podpisem a které budou obsahovat na konci čitelné jméno a podpis, budou počítány jako platné a budou zohledněny pouze hlasovací lístky, které přijdou před koncem hlasování v 19.30 do funkční mailové adresy kultvote.europarl.europa.eu. nemůžete hlasovat ještě před oficiálním zahájením hlasování. Jak říkám, hned po jeho zahájení dostanete e-mail a teprve potom můžete zaslat své hlasovací lístky. A pokud vás kontaktuje sekretariát, aby řešil nějaký problém, tak po příchodu toho mailu ze sekretariátu máte jednu hodinu čas na to, abyste nedostatky odstranili, protože v minulosti se stalo, že jsme byli trochu velkorysejší, protože někdo dostal zpětnou vazbu příliš pozdě ale potom bylo méně času na jiné věci, takže jednu hodinu po obdržení mailu od sekretariátu máte na to. Eh, v případě, že budou nějaké problémy nebo eh, na nějaké reakce. Takže jednu hodinu máte čas, ale eh, déle ne. A prosím vás opravdu, abyste tento čas dodrželi. Výsledky hlasování eh, budou zveřejněny zítra na, naši, na našem zasedání v 16.45. A eh, na této schůzi odpoledne eh, provedeme také konečné hlasování. A já tedy doufám, že jsou s těmito pravidly všichni srozumění a že je všichni chápou. Už jsme si to několikrát vyzkoušeli. Začneme opět ověřením kvóra pro první kolo hlasování. Takže prosím všechny, kdo dnes budou hlasovat, aby zmáčkli tlačítko Raise the Hand a vy, kdo jste zde přítomní, abyste zvedli ruku. Takže kvorum je jednoznačně naplněno, děkuji moc krát. Takže eh, podle článku 218 odstavce 1 jednacího řádu konstatuji, že více než čtvrtina poslanců je přítomna anebo připojena, takže můžeme přikročit k hlasování. Tím tedy otvírám hlasování, které potrvá do 19.30. Děkuji vám. A přerušuji teď zasedání. Uvidíme se znovu zítra v 10 hodin na prezentaci priorit německého předsednictví. Přeji vám hezký večer a děkuji tlumočníkům a sekretariátu, který dnes bude ještě sčítat hlasy a děkuji technikům za kvalitní spojení.